Milí kolegové, zahájíme. Budeme pokračovat ve slyšeních, která jsme zahájili dopoledne, budeme pokračovat tady odpoledne. A bude nám potěšení vyslechnout, protože je mezi námi pana Ricarda Delsiny, který je náměstkem ministra pro infrastrukturu a dopravu Itálie. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Připomenu několik eh, drobných pravidel. Dostali jste zřejmě e-mailem odpovědi na řadu předběžných písemných otázek, které byly adresovány panu ministrovi Del Rio, ministrovi pro infrastrukturu a dopravu. Odpovědi máte ve svých složkách a chci to říci zcela přímo. Chci poděkovat sekretariátu za to, že provedl neformální překlad, tedy odvedl tuto práci a chci vám za to poděkovat. Je to práce, která vyžaduje čas. Toto slyšení má trvat eh, hodinu 40 minut a po vašem úvodním vystoupení, pane náměstku, milí kolegové, to je tedy běžná podoba. Otázky budou vedeny jako ping-pong, tedy Odpovídat se bude po každé otázce. První řada otázek bude položena zpravodaji našeho výboru, následně zástupci každé politické skupiny v prvním kole. Otázky jsou omezeny na pět minut. Otázka minutu a čtyři minuty na odpověď. Poslanci budou mít možnost přerušit našeho hosta aby položili upřesňovací nebo následnou otázku, aniž bychom příliš prodlužovali těch pět minut, ale protože jsem novým časoměřičem dnes a ne, není nás mnoho, tak samozřejmě budu mnohem příjemnější než obvykle. Ale samozřejmě budete moci využít svůj čas a druhé kolo proběhne a to bude omezeno na tři minuty. Tedy tak, aby zbývající čas umožnil odpověď. Chci tedy vyzvat kolegy a kolegyně, máme dost času dnes, tak neváhejte a rozviňte své otázky, pokud si tak přejete. Děkuji vám za vaši účast a budeme moci zahájit. Tedy s vámi, pane náměstku ministra infrastruktury a dopravy, pane Ricardo Nancini, vy jste od eh, února 2014 náměstkem ministra. Tedy děkuji, že jste nás poctil svou návštěvou. Děkuji vám jménem výboru EMIS. A také nás seznámíte s tím, jak legislativa Evropské unie, pokud je o emise vozidel, je uplatňována v Itálii. Vám bude vyhrazeno 10 až 15 minut, takže vás prosím, abyste nám vysvětlil to, co se provádí v Itálii a děkuji vám ještě jednou za přítomnost. Děkuji, paní předsedkyně. Chci vám eh, poděkovat, chci poděkovat i kolegům za přítomnost. Chci poděkovat za pozvání italské vlády na účast na tomto slyšení. Pustím se hned eh, do samotného tématu. Před několika měsíci italská vláda eh, před vás předstoupila aby vám ústně i písemně předložila několik odpovědí na otázky, které byly položeny. A díky tomu se mohu pustit eh, do samotného tématu, abych tedy provedl úvod. Ministerstvo pro infrastrukturu a dopravu, generální ředitelství pro motorová vozidla, jsou v Itálii úřadem, který řeší homologaci vozidel a technickou kontrolu a také orgánem, který působí jako mezinárodní partner pro oblast automobilové dopravy. Je to veřejnoprávní, veřejná instituce, která zaměstnává 200 úředníků v oblasti homologace. Pan Erario, který mě doprovází, je po mé levici a já ho požádám o odpovědi na techničtější otázky, aby vám poskytl odpovědi. A byl již eh, uslyšen vaším výborem na podzim loňského roku. A zúčastnil se zpracování odpovědí na vaše otázky. Byla připravena zpráva o výsledcích, které byly, kterých bylo dosaženo v Itálii. A ve svých závěrech bych stručně Eh, sdělil, že počátkem března vám předložíme definitivní znění o aktivitách, které probíhají v této oblasti v Itálii. Chtěl bych eh, nyní zmínit věc, která je mimořádná. Když si italská vláda uvědomila, že homologační úřad v Německu na rozdíl od evropských předpisů zdůrazňuje na přímých kontaktech s výrobci automobilů. A orgán, o, kterým, o kterém jsem tedy hovořil před chvilkou, chtěl bych zde zmínit několik bodů a chtěl bych poskytnout odpovědi, abych zdůraznil efektivitu práce, kterou provádíme v Itálii. Otázka emisí, znečišťujících emisí kterou se zabývá váš výbor, byla zdůrazněna po takzvaném Dieselgateu. A potom řada členských států, včetně Itálie, prokázali, že vozidla diesel Euro, podle normy Euro 5, které se liší od výrobku Volkswagenu, se, jsou v souladu s platnou legislativou v Evropě a nemají tedy mechanismy, které by způsobily vyšší, umožnily přítomnost vyšších emisí NOx oproti zkouškám na silnici a v laboratoři, z, z, které za podmínek odlišných od homologačního cyklu. A to bylo odvodněno výrobci jakožto strategie, která měla chránit motory a která znamená modulaci fungování kontrolních systémů emisí, jako je například systém EGR, tedy recirkulace výfukových plynů. Tyto strategie jsou přípustné za určitých podmínek na nařízení EK pro normy Euro 5 a Euro 6. Chci připomenout, že kampaně zkoušek provedené v Itálii po Dieselgateu a týkající se modelů podle normy Euro 5b eh, byly prováděny spontánně některými členskými státy Evropské unie a mimo jiné také Itálií. A došlo k celé řadě hodnocení a vytvoření metod, které jsou nezávislé a dodržují komunitární předpisy. Itálie je tedy přesvědčena, že by bylo třeba se rychle zabývat touto otázkou. Případné neschody vozidel diesel Euro 5B. A výsledky zkoušek prokázaly, že žádné z vozidel, která byla zkoušena, neukázaly nad eh, veškeré pochybnosti že by obsahovali mechanismus, který má bránit řádnému průběhu zkoušek. Předpokládá se provedení zkoušek za běžných podmínek provozu. A pokud je o výrobce, od 1. září 2017 budou provádět nový, novou homologační zkoušku na silnici podle nového nařízení Evropské unie a ohlásit eh, modality fungování eh, vedlejších strategií kontroly emisí i základních strategií pro kontrolu emisí. Jak víte, 20. prosince 2016 Výbor pro motorová vozidla Evropské komise vydalo pozitivní stanovisko, pokud jde o zavedení třetího balíčku RDE, které, který předpokládá, předpokládá eh, měření na silnici emisí částic. Kromě tedy NOx, které bylo předpokládáno již při svání minulého balíčku. Komise schválila nový postup, pro měření emisí a budeme mít tedy výsledky laboratorních zkoušek, které budou mnohem blížší podmínkám na silnici v běžném provozu. A v současnosti se v eh, radě projednává nové nařízení, což umožní příslušným orgánům mít přístup k údajům, které jsou v softwaru vozidel a bude možné lépe provádět dohled nad trhem. V přípravných pracích tohoto balíčku opatření byl stanoven harmonogram ve dvou fázích. První fáze, která umožní díky drobným zásahům provést homologaci RDE vozidel podle normy Euro 6, které byly nedávno homologovány a tím se vlastně ochrání investice výrobců. E, Itálie navrhla e, schválit faktor konformity 2,1 v rámci balíčku, tedy, což podpořuje všechny členské státy s výjimkou Nizozemska a České republiky. A byl tedy schválen e, dvoufázový prováděcí harmonogram, což umožní všem výrobcům, aby se tomu přizpůsobili. V druhé fázi Itálie navrhla faktor schody 1,4 a na základě tohoto návrhu přistoupila k jednání. Schválení balíčku RDE od roku 2017 přispěje ke snížení emisí nejvíce znečišťujících vozidel v, na silničních podmínkách a sníží se tedy emise NOx. A prodlení při schvalování těchto opatření by vyvolal zhoršení kvality ovzduší a zabránil by dosažení cílu e EU v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Avšak můžeme říci, že významné pokroky byly dosaženy, pokud jde o to, abychom zajistili, že emise výfukových plynů budou v souladu s eh, zákonnými normami. A je třeba stanovit eh, základní orientaci, aby současná legislativa o znečišťujících emisích, zejména co se týče schválení strategie kontroly emisí, která je přijata výrobci. Jak už jsem řekl na začátku, paní předsedkyně, jsme připraveni. Koncem února, počátkem března předložit dokumentaci, která po nás byla požadována. Důvod pro toto spoždění je závislý na dvou faktorech. Očekáváme, až prokuratura ve Veroně na umožní zveřejnit výsledky testu sedmi vozidel Volkswagen. Poté, co to bylo schváleno homologačními orgány Německa. Také očekáváme na výsledky testu u některých modelů Fiat, které nebyly v té původní verzi. A to je důvod, proč je ten termín posunut na konec února, začátek března. Ty modality se testovaly v Toríně, ve zkušebním středisku v Toríně, kde došlo k homologaci těchto modelů a tyto zkoušky byly prováděny úředníky, kteří jsou naprosto kompetentní pro technickou kontrolu vozidel. Ty kontroly byly prováděny v laboratořích podle normy ISO našimi úředníky a to se také předpokládá v rámcovém nařízení o homologaci. předáme vašemu výboru. Znění tohoto příspěvku jsem mám k dispozici, abych zpěl vaše otázky. Děkuji, pane náměstku. Zahoji tedy první kolo otázek a odpovědí s našimi oběma zpravodaji. Nejdříve dám slovo panu Gisekovi na více než pět minut, protože máme dost času. Pane předsedkyně, jste velmi uh, velkorysá, děkuji. Uh, možná, že je to dáno tím, že právě tady nový uh, rok. Pane náměstku ministra z Itálie, pan Mančini, vítejte srdečně, děkuji, že jste mezi nás přišel. Nejdříve technická otázka. Čekali jsme od vás tu vyšetřovací zprávu z roku 2016. Dostali jsme jenom schrnutí a ne úplnou zprávu a e, oznámil, že při, pro další šetření nám chcete dát plnou dokumentaci. My tady technicky máme ten problém, že jsme e, vyšetřovací výbor a budeme tady už e, hlasovat 28. února o svém výsledku, takže by bylo hezké, kdybychom dostali informace předtím, když to přijde po té, tak už nám to moc nepomůže. To je náš technický problém. Teď technická otázka. Dostaneme tu technickou úplnou dokumentaci a proč jsme dostali e, tu vyšetřovací zprávu minulý e, rok? E, jenom víte, víte, když se zvěřují z, zveřejňují jenom části, tak to vyvolává takový dojem, že člověk chce něco skrýt. Ano, Paní předsedkyně, dovolte mi pokusit se rozptýlit jakékoliv eh, pochybnosti. Jak jsem eh, řekl a jak jsem již zvýraznil, zdůraznil v průběhu svého projevu eh, i na začátku, tak když tedy připomeneme, že data když se dostanou do eh, tedy mému ministerstvu prostřednictvím eh, generálního ředitelství, které se zabývá tímto, tak vám je dostaneme, tak vám je dáme k dispozici. A, ale jsou tam tedy ty případy z Verony, z, z prokuratury, které, kde to bude záviset na dostupnosti eh, informací, na disponibilitě eh, právě tohoto soudu. Jinak já chápu, že je tu ten termín 28. února. Eh, my to bereme na vědomí a já se pokusím s našimi kolegy tuto práci co nejrychleji dokončit, abyste měli k dispozici. A to s tím, že zatím nemáme přístup k těm informacím, které zatím má soud ve Veroně. Když je něco v rukou justice, tak um, exekutiva k tomu nemá přímý přístup. Takže uh, chápu, že teď je to uh, na uh, státním zastupitelství ve Veroně, uh, jestli dostaneme ty dokumenty dřív nebo ne. Nás by to nám by to pomohlo, protože 28. února budeme hlasovat. Potom další kontroverzní otázku. My jsme tady měli zástupce Fiatu, zástupce komise. A máme jednu podstatnou otázku, i které jste se také dotknul. Vypnutí uh, úpravy výfukových plynů 22 minut, to znamená, za 22 minut, to znamená dvě minuty po uh, skončení zkušebního cyklu. A jednoduchá eh, otázka. Proč si myslíte, došlo eh, k takovému to jednoduchému eh, odpojení? Proč je to legální, toto, jak se tomu technicky říká, modulace? Grazie. Děkuji vám. Možná bychom měli používat jinou terminologii, než jakou jste použil vy. Jde o to, že strategie Chrysler, firmy Chrysler, tak kde se hovořilo to, o, to, o tom, tam byl ten 20-minutový cyklus, jak um, uváděly německé orgány, ale právě ta nutná modulace na ochranu motoru proti určitým rizikům, ehm, poškození tedy toho motoru, což je naprosto v souladu se stávajícím právem. Já bych vám eh, stručně do toho skočil. Která část motoru se potom eh, eh, chrání? A když ta ochrana vede k nárůstu emis, tak, k emisí, tak se chrání zdraví méně. Nemusíte potom říci, že ochrana motoru má přednost před ochranou zdraví. kdyby se to řeklo, tak by to pro mě bylo velmi pozoruhodný závěr. Beh, je ona domanda Uh lascerei la risposta al eh. Já nechám ehm, toto na kolegovi, neboť ehm, mi schází bohužel technická kompetence k tomu, abych na toto odpovídal. Eh, kdybych, já nevím, jak fungují některé věci samozřejmě, ale znám eh, motivy, na základě kterých se řídila kontrolní aktivita, kterou pro, provádí naše ministerstvo, náš ministerský orgán a můj kolega specializovaný v této oblasti vám jistě dá technicky fundovanější odpověď. Děkuji. Já chci doplnit eh, to, co tady řekl pan náměstek. To vozidlo má eh, dva takové okruhy recyklace. Ehm, a e, těch a vzhledem k této modulaci, o které se hovořilo i v vzdělení komise ze 4. listopadu, tak se to pro, pro, provádí proto, aby se chránili to je právě to EGR a jde, jde o to, aby se tam eh, chránili ty některé ventily a chlapky, aby nedošlo k například zablokování um, někde uprostřed provozu nebo jinde. Takže je to, aby se zabránilo eh, takovým případům v důsledku poškození těch ventilů. Modulacion. Pochopil jsem to tak, že eh, modulace vede k tomu, aby to auto eh, bylo bezpečné. O kolik eh, se potom eh, zvýší podíl oxidu uhličitého v výchových plynech? Můžete říci, o kolik se potom zvýší to zdravotní riziko? Secondo ipotesi che sono state avanzate. Ta tedy další hypotéza, eh, která byla homologačním eh, německým eh, institutem eh, sdělena, tak říkala, že dev, devětkrát tam se zdá, že to bylo o třetinu. Děkuji. Druhý zpravodaj, pan Herbrandy. I vy můžete překročit svou řečnickou dobu, ale nemoc. Děkuji, paní předsedkyně. Co se mě týče, můžete před, každému našemu zasedání předsedat přesně tímto způsobem. To je skvělé. Já vás e, vítám, pane doktore Rario. Já chci e, navázat na pana Gizeka. Takže předně technické informace o tom, že modulace je nezbytná k, tomu, k ochraně motoru, to je vaše vlastní, eh, váš vlastní názor, anebo eh, to eh, tvrdí Fiat? To je naše vyhodnocení. To je naše rozhodnutí a um, toto homologační středisko centrum eh, tedy osvědč, pro osvědčení ISO, s tím, že aktivita kontrolní musí být řízena samozřejmě eh, zaměstnanci ministerstva, kteří jsou naprosto nezávislí a oddělení eh, od tohoto centra. Takže jsou to, jak říkám, je to úplně oddělené. Ale já chci pokračovat, chci podtrhnout ehm, tuto skutečnost, protože vzhledem k tomu, že... Ano, ale prosím, je tu ten jeden jasný bod, na který chci, abyste odpověděl. Je to eh, záležitost, na který eh, při eh, předchozím auditu byla tady žádána přesná odpověď a my jsme dali písemnou odpověď, aby to nebylo nějak interpretovatelné. Já se omlouvám, ale já chci pokračovat. No, no, já chci přejít k další záležitosti. Vy se mnou souhlasíte, že cíl této legislativy je mít čistší vzduch. Čistší vzduch ve městech. To má být hlavní cíl. Je to tak? Takže když chcete uplatnit tuto výjimku pro některá odporovací zařízení, která jsou nezbytná k ochraně motoru, tak to není vždy přípustné. Můžete také uvažovat o alternativních postupech, které by se daly použít v případech, kdy není eh, potřeba odpojit eh, motor. Víme, že jsou dostatečné, že existují technologie na trhu, které umožňují eh, dodržet emisní limity. Proč bychom měli Fiatu umožnit, aby technologie EGR eh, instaloval do aut, když se to musí pak po 22 minutách modulovat? Proč nedonutit Fiat, aby použil jiná zařízení, která nemusí být modulována? Protože pak mohou eh, jednoduchým způsobem plnit a dodržet emisní limit. Ehm, Dovolte mi tedy použít ehm, a říci něco na vyjasnění eh, v přátelském duchu. Problém Dieselgate, který eh, byl zaměřen a který se točil na začátku kolem Volkswagenu, tak vím, že Volkswagen eh, byl jakýmsi příkladem, z něhož měl vzniknout eh, jakýsi proces a chápu, že se po nás chtějí přesné odpovědi, ale musíme eh, si uvědomit i některé další věci. Když bychom to neřekli, tak bychom mohli být trošku pokrytečtí. Což já rozhodně nechci být. Normy nejsou neutrální. Tady jde přece o normy, um, technologicky sice ne, neutrální, ale pak další um, legislativa musí najít um, nějakou rovnováhu. A jistě, že se vyvíjí takovým směrem, aby došlo ke zlepšení kvality eh, ovzduší v zájmu občana. To s tím italská vláda naprosto souhlasí a to, to se také projevilo v posledním zákonu Eh, kterým se řešila infrastruktura a elektrárny, to všechno jde tím samým směrem. Eh, jistě nemáme žádný jiný názor, protože se domníváme, že toto je eh, celkový cíl naší společnosti a tento směr musíme objektivním způsobem podpořit. Paní předsedkyně, já myslím, že jsem neobdržel vůbec žádnou odpověď na moji otázku. O, otázka je následující. Fiat používá určitý model, který je spochybňován také v Německu. Některé emisní kontrolní systémy, které musí být modulovány po 22 minutách z bezpečnostních důvodů. Víme, že další výrobci používají jiné technologie. Jiné technologie, které nemusí být modulovány. Jinými slovy, eh, může zůstat funkce zachována a přitom dojde k omezení emisí. Proč bychom měli eh, Fiatu nebo jiné firmě umožnit používat technologii, která musí být modulovaná po určité době? Pokud existuje na trhu technologie, která by mohla být snadno využita ke stejnému účelu. To je také otázka konkurence. Otázka soutěžní je přece důležité, aby zůstali i všichni konkurenti, aby se drželi limitů a proč bychom, eh, aby byly rovné podmínky a proč bychom měli umožnit výjimky, když existují na trhu alternativy, které jsou již použitelné. Možná byste se mohl pokusit zodpovědět. Ehm, lo farò da questo punto di vista e mi scuso per averle sottratto del tempo che le... Tak, pokusím se o to. A omlouvám se, jestli... A tady trochu plýtvám vaším časem. Musíme si položit otázku, eh, jestli eh, to, co dělala Fiat nebo jiní výrobci eh, automobilů, je ve shodě se stávajícími předpisy. To, co dělá teď Fiat a to, co dělají jiní výrobci automobilů na evropském trhu i světovém, je v souladu se stávajícími předpisy. To neznamená, že naše činnost která se týká například eh, velkých, eh, velkého podniku, který eh, byl nejdřív italským a potom byl mezinárodním, potom se stal mezinárodním, se nezaměřuje na to, aby tento výrobce ne zaváděl aktuální moderní technologie, ale naše činnost se zaměřuje především na to, jestli tyto výrobce dodrží stávající předpisy. Já myslím, že ano. Děkuji za vaši odpověď. Nyní zástupci politických skupin a začneme panem Karincem. Dobrý den. Ještě jsme se nepřivítali od začátku roku, takže vám přeji šťastný nový rok. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se navázat tam, kde náš odvážný zpravodaj skončil. Položím jednoduchou otázku. Pane ministře, jak vnímáte, proč jste tady a proč tento výbor vznikl? Proč jste tady? Kromě toho, že jsme vás pozvali, děkujeme mnohokrát, ale proč jsme vás asi pozvali? Kdybych, eh, mohl bych vám říci, že jsem si přečetl váš pořad jednání, ale předpokládám, že důvod, proč jsem zde jako zástupce vlády Evropské unie, je, protože si myslíte, že odpovědi, které vám byly poskytnuty při slyšení, se vám jeví jako nedostatečné a já se pokusím je svým výkladem chci doplnit. Je to snad další důvod. Já vám řeknu, proč jste tady. Ne možná vy konkrétně, ale tento výbor byl vytvořen, aby vyšetřil otázku obrovských rozporů mezi tím, co automobiloví výrobci nám sdělují, že, že jaké jsou emise a jaké jsou ve skutečnosti. A, a na rozdíl toho, od to, co jste řekl, není to e, výbor pro emise Volkswagenu. Je to výbor, který se zabývá e, celou e, škálou výrobců dohromady. A v Itálii také a je znepokojivé, že se mi zdá, že vy říkáte, že Volkswagen všechny oklamal a porušil zákon, ale Fiat je chytrý, protože my s nimi spolupracujeme a, po, a vy tam se používá takzvaná modulace těchto zařízení po 22 minutách a modulace není protizákonná, takže vlastně říkáte, Fiat je chytřejší než ostatní. My chceme pochopit úlohu vlády při vynucování evropské legislativy. A legislativa je zcela jednoznačná. A veškerá oblast vnětových motorů porušovala předpisy, včetně výrob, eh, italských výrobců, ale nejenom italských výrobců. Takže má otázka je úloha italské exekutivy při vynucování této směrnice. Myslíte si, že jste splnili to, co se od vás očekává podle ducha a litery zákona, anebo existují nedostatky na straně italské vlády při vynucování práva tak, jak je napsáno? Vy zde obhajujete něco, co jsem neřekl. A já vás žádám, abyste to opravil. Já jsem řekl, že naše vláda spolupracovala s firmou Fiat. To říkáte vy, ale to jsem neřekl před předsedkyní tohoto výboru. A já vás tedy žádám, abyste opravil vaše stanovisko. Pokud to je váš názor, tak to je váš názor, ale já jsem toto veřejně řekl. Podle zkoušek, které provádíme, nemáme vůbec žádnou pochybnost o tom, že předpisy byly dodrženy. A pokud eh, chcete vyjádřit názor o předpisech, eh, to je jiná diskuse, to je jiná věc. Prosím. Děkuji. Pokud byla pravidla dodržena, tak proč jsou emise vyšší, než by měly být? Existují postupy, které jsou nyní lépe definovány. My jsme měli v minulosti postup laboratorních zkoušek a teď můžeme použít i zkoušky v běžném provozu na silnici. A jak dobře víte, ty výsledky se často liší podle toho, zda zkouška probíhá na silnici nebo v laboratoři. A jde v první řadě o to, že nařízení bylo změněno a to, to je v pořádku schválení nových pravidel kvůli tomuto rozporu právě, ale v minulosti až do té doby, než nová pravidla byla schválena, Nedošlo někdy k náznaku, že italská vláda dostala od komise, od nezávislých vzorů a od, na základě toho, že se zhoršuje kvalita vzduší ve velkých evropských městech, jsou emise takové, jaké by měly být, protože se mi to zdá, mi se zdá, že říkáte přísně to, pravidla byla vynucována. Ve skutečnosti my víme, že emise NOx byly mnohem vyšší než to, co povolují předpisy a to, co uvádí směrnice. Takové by měly být emise ze normálního použití. Měli jste informaci, že zde existuje problém. Nehovořím o nelegálních zařízeních, ale hovořím o obecné otázce, kterou byste se měli zabývat. Pokud vy hovoříte o obecném problému, který se týká eh, dodržení stávajících předpisů, tak eh, tady se můžeme pokusit o tom uvažovat. Jedna věc je hovořit o stávajících předpisech a něco jiného je mluvit eh, o ideálních eh, normách vzhledem k technologii, která by dnes umožnila, aby byla dokonalá. V minulosti jsme neměli jiné zkoušky než ty laboratorní. Ty byly k dispozici v minulosti. Od roku 2004, když proběhl jasný, první jasný náznak, že existuje e, rozpor mezi laboratoří a běžným provozem na silnici. 12 let víme, že existuje tento rozdíl. Jak můžete říci, že to přichází až teď? Ale já jsem neřekl, že jsme si to uvědomili až teď. Já jsem řekl, že dnes nám technologie umožňují eh, lépe zakročit. Takže vy jste hovořil o tom, eh, že tyto informace máme 12 nebo 13 let, můžeme tvrdit, že každý z vás jako zákonodárce odpovídá za to, že nepřispěl k vývoji národních a, mez- a komunitárních eh, předpisů. Nyní dám slovo panu Dancovi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za to, že jste dnes přišel. Chtěl jsem zhrnout to, co jsme zde slyšeli a uvést to do kontextu. První věc je, nejde o Fiat nebo Volkswagen. My jsme zjistili pochybné postupy u Opla, Renault a dalších výrobců. A účelem této vyšetřovací, toho vyšetřovacího výboru je zjistit, co se dělo v celém systému nesprávně. A ten skandál byl zjištěn ve Spojených státech, nikoli v Evropské unii. A další část toho, čím se zabýváme, je zda to mohlo být odhaleno v Evropské unii, anebo zda ve skutečnosti neexistuje definice tedy toho maskovacího zařízení nebo zneplatňujícího zařízení. A my, my jsme chtěli zjistit, co se děje na úrovni členských států dělba odpovědnosti mezi evropskými agenturami, členskými státy z, z, do značné míry přispěly k problému. Mě by opravdu zajímal váš komentář tomu, které další homologační orgány vlastně uvedly, že ten modulační cyklus, který vypíná zařízení po 22 minutách, zda to bylo německé, nizozemské, Francouzské orgány eh, nám říkali, že vypnutí motoru po 22 minutách by znamenalo tedy zařízení, které se snaží eh, maskovat eh, úroveň emisí. Já se omluvím, ale musím vám odpovědět, ale nemohu změnit eh, svůj postoj oproti tomu, co jsem řekl před 15 minutami. Já už jsem to řekl kolegovi. Když jsem hovořil o, tomto, o té modulaci po 12 minutách, já vím, že se postoje liší v zemích, o kterých jste hovořil. Ano, 20 minut to, to odpovídá testu ENDC a my jsme to skutečně považovali za velmi podezřelé. Já rozumím tomu, že nemůžete měnit eh, svou odpověď na základě toho, kdo se ptá, tomu rozumím, ale technické vysvětlení pro 22 eh, minut bylo, že motor by se zastavil nebo by se porouchal, ale to není možné u žádného vozidla, u žádného motoru pokud po 22 minutách eh, to, tato technologie má být uplatněna, proč například eh, FCIA vlastně změnila kalibraci a najednou těch 22 minut eh, zmizelo? Došlo k nějakému neuvěřitelnému průlomu v motorové technologii, nebo jaký je důvod? Proč se to najednou změnilo? intanto lo valuto un fatto positivo. Já mně se zdá, z mého pohledu, je to pozitivní skutečnost. Ta technologie i konkrétní eh, zkušenost, eh, jak to stanovil Fiat v průběhu času, poté co vlastně měli ty miliony kilometrů a nyní eh, je tu ta možnost modifikovat tedy zařízení, které bude mít dopad eh, mírnější z hlediska způsobených emisí. To je podle mě pozitivní perspektiva. perspektiva. Je to technologický vývoj. A mně se zdá, že to, to mě to zní trochu tedy cynické, že tam bylo těch 22 minut a pak kalibrace toho softwaru, ale mě by zajímalo, jestli jste analyzovali z hlediska vlády, vlády tu nutnost eh, mít tam eh, technologie eh, to na snížení emisí. Jak jste, jak jste vlastně toto stanovili? Pokud jste dostali pouze informace od výrobců, no tak jste vlastně um, jim eh, vydáni na milost z hlediska informací, které oni vám dodají a to je problematické. Ne, rozhodně ne. Sorry, so I don't understand. Já nechápu. Takže nedostáváte, nedostáváte informace od výrobců. Ne, nikoliv. Vy jste se mě ptal na přesnou věc jaká, jak, že zda my jsme ti, kdo to stanoví. No já vám řeknu, jak jsem to pochopil já, tu otázku. Takže jestli my spolu s eh, Fiatem, jako kdybychom byli jedna firma, jsme stanovili nějaký přípustný limit. A moje odpověď je na toto je, že kategoricky ne. Ne, ne, ne, ne. To je nedorozumění. Já se neptám, jestli vy stanovíte limit. Já se tam, jestli vy máte nějaký nezávislý způsob, jak stanovit, zda je tento limit akceptovatelný či nezbytný na ochranu motoru, anebo zase spoleháte pouze na uh, výrobce, který vám říká, že je to potřeba k ochraně motoru. Ano, chápu, chápu. Ale tak já se omlouvám tady. Hmm, ne. Takže, ještě jednou. Rozhodně to nestanovujeme spolu s Fiatem. Jsou to dvě samostatné, um, jsou to naprosto dvě samostatné věci. Ty eh, testovací cykly probíhají prostřednictvím nezávislých orgánů. A jsou to naprosto nezávislé instituce, které mají kompetenci odvazenou od tedy struktury, která fungovala, fungovala v průběhu eh, času velice dobře, která vel, velmi dobře eh, řešila případy, s nimi se eh, musela vypořádat. Děkuji. Pane Dančiny, já bych chtěl přejít k dalšímu tématu. Eh, test NEDC. Ve vašich písemných odpovědích říkáte, že italská vláda se domnívá, že nesmíte použít žádný jiný test než NEDC. Čím se dostáváme do poněkud zvláštního začarovaného kruhu. Máme test NEDC, Máme některé firmy, které mohou mít strategie, které tento test jsou schopni uh, jak si obejít, ale vy nemůžete eh, ověřit, jestli se používají nějaké triky, které podkopávají tento eh, test jízdního cyklu. Na druhou stranu, tu máme nelegálnost některých odpojovacích zařízení. Takže jaká byla strategie E, italské vlády, jak odkrýt nelegální e, praktiky e, mimo rámec nového evropského jízdního cyklu. Takže ten, tento test, o kterým hovoříte, tento nový test pro testování jízdního cyklu, to je jediná um, prostě um, skutečně povolená homologační praktika, s tím, že samozřejmě se otvírají i nové možnosti vzhledem k sofistikovanějším normám a samozřejmě, že se dostaneme časem k eh, těmto ehm, dalším možnostem. Ale eh, ve stávající situaci, kdy máme tento jeden test, tak i tak došlo ke zlepšení, zlepšování testovacího systému. Protože tento test byl eh, zpřesněn, vyladěn ve vztahu k tomu cyklu. Řešili jsme některé konkrétní modality, a, eh, ale ty koncové výsledky se nezměnily. Takže jsme zkrátka nenalezli žádné nelegální odpojovací zařízení. A Jistě, že jsme původně používali jenom ten základní model, ale ten eh, systém, i když se potom dál specifikoval, rozvíjel, tak jsme stejně ne, to neidentifikovali. Dovolte mi to znovu reformulovat. Test NDC e je dobře znám je popsán podrobně. Je no- známa každá sekunda tohoto procesu. Každá sekunda testu je známa, je předem popsána. Takže výrobce ví naprosto přesně, co se v průběhu toho testu bude dít. Proto pokud bude mít odpojovací zařízení, které má obejít tento test, tak se dá zjistit pouze jiným testem než tímto testem. A byla právní povinnost pro členské státy prověřit, zda byly eh, použity odpovědací zařízení. Jak to dělala italská vláda? Mně se zdá, že když máte třeba dálnici z, Milano do Řím, z Milana do Říma a jakožto uh, řidič víte, že je tam jenom jedno, jedno místo, kde se kontroluje rychlost, jenom jeden radar, tak myslíte si, že oni všichni budou jezdit na eh, rychlostním limitu celou cestu? Ne, protože budou vědět, že je tam jenom jedno místo, kde se měří. To je přesně to, o čem je tu řeč. Podrobně jsme předepsali um, tedy schválení typu, ty testy, a oni vědí, že nebudou prostě nikdy ověřeni, nebudou žádné jiné testy, kterými se objeví nelegální zařízení. Takže mi vysvětlete, Jistě máte i jiné eh, eh, limity, eh, jiné testování rychlosti na dálnici než ten jeden. Jak se v tomto případě, když to vztáhneme na ten jízdní cyklus, snažíte obejít tento začarovaný cyklus, začarovaný kruh? Ano, to je velmi ospravedlněná otázka, velmi zdůvodněná otázka, velice relevantní. No ale otázka je tedy, jak posilujeme kontroly abychom měli jistotu, aby se to vyvíjelo v průběhu času. Když je ta dálnice, která vede třeba až do Kalabrie. Samozřejmě, že my to řešíme, my jsme si položili tuto otázku. A jestliže by to vyžadovalo určité synergie, abychom toto byli schopni rozhodujícím způsobem řešit, my to bereme na vědomí. Euh, Já jsem rovněž eh, si vzala řečnický čas, eh, rovněž chci připojit otázku a zajímala by mě jedna věc, kterou jsem plně nepochopila. A to navazuje na pana Gerbrandyho, na, na jeho otázku. Takže ministerstvo dopravy italské má za to, že tu existuje odpojovací zařízení, když je tu nějaké odlišné eh, chování z emisního hlediska mezi tou eh, kontrolou a mezi provozem v reálném, tedy v reálném provozu. A přesto při těchto eh, zkouškách se šlo pouze na 70 km k hodině oproti těm 120, které máme jinde. Takže jinými slovy, Eh, to trvalo pouze 1030 sekund, eh, těch 17 minut, oproti tomu, co se běžně aplikuje, což je 1180, když se aplikuje metoda NEC. Takže jak eh, vysvětlíte um, toto, pane Eh, tajemníku, jak, pane náměstku, jak toto vysvětlíte, když to vstoupí tedy, eh, že začne fungovat až po 22 minutách, když ten test vlastně trvá pouze 17 minut. To je dosti podivné. Il tema che lei ha posto riguarda la strada, non il banco.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 non subisca una forma di variazione. E qu'est-ce que vous attendez justement de la législation européenne Parce que vous, vous... Očekáváte od uh, evropské legislativy. Říkáte, že bychom měli mít testy v reálném provozu a v laboratoři také. Ale přitom jsou tu problémy v, v, v, v reálném provozu. No takže, jaká budou doporučení teď italské vlády k budoucí legislativě? Presidente, mi perdoni, ma non ho capito. Já se mluvám, paní předsedkyně. A Já jsem plně nepochopil vaši otázku. Vy, vy říkáte, že jsou tu problémy, ale jaké problémy? Ne, já se ptám, když je tu, že když je to na 22, 22 minut versus 17 minut, tím pádem ten test nemůže nic zjistit. Takže to je první problém. Druhá otázka Jistě, že jsme poslanci, takže děláme legislativu. A co byste tedy doporučili, abychom se vyhnuli té dneš, tomu, abyste se vyhnuli té dnešní situaci? Eh, co byste čekali od um, evropské legislativy v této oblasti? No tak co očekáváme? Očekáváme, aby ten nový uh, systém uh, kontroly emisí v reálném provozu byl zlepšen aby byl lepší než ten, který máme. To znamená, aby zahrnul všechny podmínky um, provozu um, na rovině, do kopce a tak dále. Celá řada různých podmínek, které můžeme definovat ve městě, jinde, no prostě různé modality, aby to bylo komplexnější. A musí to být také na pomocné iniciativy, které budou souviset s určitými normativními a legislativními kroky na národní úrovni. Že to, co nám pomůže eh, kontrolovat eh, výrobce, ale také chránit občany před eh, emisemi v atmosféře. To všechno je vítáno, jaká, jakékoliv další opatření, to všechno musí být podpořeno ehm, i prostřednictvím pozitivního vývoje evropské, evropské legislativy, tak aby kvalita byla více rozhodujícím ehm, prvkem. No a ještě další bod. Evropská komise by mohla také začít používat eh, RDS těmi již eh, používanými motory. A to tak, abychom měli systém, který bude pozitivnější, který bude mít lepší výsledky. A ještě poslední, eh, ano, děkuji, ještě poslední otázka. Pan ministr dopravy řekl v říjnu roku 2015, nyní cituji, všechna vozidla Eh, budou stažena, eh, bude to 650 tisíc vozidel, pak také přidal, eh, k tomu dodal, že jsme dostali od výrobce všechny údaje a nyní budeme tedy to realizovat ve vztahu k, ke všem těm vozidlům, jak to teď vypadá, jak na tom jste, pokud jde o stažení těchto vozidel a co uděláte, a nejenom ve vztahu k Volkswagenu, jsou to také fiaty, které nerespektují normy. Také e, tedy zajistíte stažení těchto vozidel z provozu, protože jsou to vozidla, které znešišťují a které poškozují přímo život e, a zdraví občanů. Eh, vozidla, když minister hovořil o 650 vozidlech, tak eh, to je zásah, který je několik měsíců starý. Dnes eh, hovoříme o 750 tisících vozidlech eh, značky Volkswagen. Takže došlo k obrovskému nárůstu. A toto stažení je z iniciativy společnosti Volkswagen. Mohu uvést několik čísel, ale vědecká jistota zde, zde žádná není u těchto údajů. Já jsem se snažil naznačit, že Italové, kteří si koupili vozidla Volkswagen, dostali 200 tisíc dopisů o stažení, tedy 200 tisíc majitelů vozidel Volkswagen dostalo takový dopis. Ale to je, tato statistika je skutečně nepodložena. Máme 750 tisíc vozidel a Volkswagen stáhl 200 tisíc vozidel. To první číslo 200 tisíc, to tedy cituji s výhradou, kterou je třeba ověřit. Za druhé, zpráva od německého homologačního úřadu a naše vztahy s nimi nejsou příliš eh, uspokojivé z, našeho, z hlediska našich homologačních úřadů když došlo ke skandálu, tak jsme e, zašlali dopisy a uvažovali jsme o způsobech, jak spolupracovat. Zjistili jsme, že na druhé straně je značné spoždění u německých homologačních orgánů, které vlastně neplnili to, čemu se u nás zavázali. Nevím, jak to bylo u ostatních zemí, ale pokud vztahy s ostatními zeměmi jsou takové, jaké jsme zaznamenali my, tak je to skutečně problematické. Je to stejný postoj, který jsme zaznamenali jinde. Čtvrtý prvek kontroly. My provádíme preventivní kontroly v uvozovkách a také budeme pořádat kontroly po stažení vozidla. Chceme tedy aby situace byla naprosto v pořádku. Děkuji mnohokrát nyní dám slovo paní Evi. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím vás, pane státní tajemníku. Chci vám položit otázku. Kolik technických orgánů, které pracují pro vaše ministerstvo, se zabývá homologací vozidel v Itálii. Myslím, že jich je 12. Já jsem si myslel, že jich je 13. Já to říkám proto, že při minulém slyšení pan Erario uvedl, že rozhodnutí provádět zkoušky pro skupinu FCA technickou službou tohoto podniku vlastně bylo způsobeno tím, že jiné technické služby nebyly k dispozici. Byla to vlastně e, výmluva, proč se nepoužily stávající, existující technické služby. Já jsem nepochopil tuto, tuto odpověď chtěl jsem říci, že vzem k tomu, že vozidla Fiat byla zkoušena v rámci šetření prováděného v laboratořích Fiat, kde došlo k jejich homologaci podle ISO a na základě vysvětlení pana Eraria z důvodu, že ostatní laboratoře nebyly k dispozici. Jak je možné, že jich existuje 13, kde bylo možné provádět tyto zkoušky? Nemám žádný důvod spochybňovat slovo pana Erario. Dobře, beru na vědomí, co zde říkáte, ale můžeme se dotknout jádra otázek, jádra odpovědí, které jste poskytl. Pokud jde o výsledky zkoušek u emisí NOx za studena. V odpovědi 10 uvádíte, že veškerá zkušená vozidla, tedy většina před, mají vyšší emise NOx oproti cyklu NEDC při zahřátém motoru, oproti zkoušce prováděné při studeném motoru. pouze jeden z modelů, který není eh, vyráběn Fiatem, představuje vyšší výsledky, zatímco modely značky Fiat eh, mají mnohem nižší hodnoty, mimo jiné model Fiat 500X. Můžete nám vysvětlit rozdíly mezi modely, které byly podrobeny těmto zkouškám. Co vysvětluje tyto rozdíly? Na žádost eh, pana ministra se ujmu slova. Všechna zkoušená vozidla mimo homologační cyklus vykazují vyšší emise, ale to neznamená, že obsahují odpojovací zařízení. Tyto zkoušky byly provedeny v rámci cyklu za studena při homologaci a v jiných podmínkách vykazují chování, které je jednotné. Vy jste hovořila o výsledcích modelů Fiat, která odpovídají jiným modelům také, a které souvisejí s, určitým, s určitou strategií ochrany motoru, kdy za určitého jízdního režimu ten systém ome- limitace, omezení znečišťujících emisí způsobuje, že tyto systémy začínají fungovat po určitém počtu ujetých kilometrů, aby byl chráněn motor. Což vysvětluje tento rozdíl. Kromě toho, tyto výsledky jsou stejné jako ty, kterých bylo dosaženo v Německu, ve Spojeném království, ve všech zemích, které prováděly zkoušky. Je otázka, zda to ukazuje, že je tam eh, nezákonný, nezákonný zřejmě, je odpověď je nikoli. Snad jsem to pochopila správně. Vy jste řekl nezákonný, chtěl jste říci zákonný. Vy se ptáte, zda obsahuje nelegální zařízení. Ano, jsou to legální, zákonná zařízení. Dobře. Stále si kladu otázku nad tím, že tedy italské úřady se rozhodly zkoušet pouze 14 modelů vozidel oproti jiným evropským zemím, Francouzi zkoušeli 53 modelů, 38 ve Valonsku, přes 40 ve Spojeném království. To, že je použita odlišná metodika u Fiatu a jiných značek, doufám, že se to dít již nebude, protože by to mohlo představovat zdroj znepokojení. To nám neumožňuje provádět eh, objektivní srovnání. A vzhledem k těmto vážným nedostatkům obtížně můžeme vyvodit závěry, pokud jde o přítomnost odpojovacího zařízení na vozidle nebo ne. Chcete na to reagovat? Ne, nejde o žádnou podobu. Ničeho podobného. Já jsem si jist eh, pouze jednou věcí. To, čemu říkáme nevýznamné rozdíly, my se musíme snažit, aby tyto nevýznamné rozdíly skutečně neexistovaly. A nyní dám slovo Paní Ayala Sender, Vy jste nežádal o slovo, pan Danten. A vy můžete mluvit mnohem déle než ostatní, protože Děkuji. Abyste mě také zabránila položit jednu otázku. A ta otázka bude velmi stručná. Pane státní tajemníku, chtěl bych vás pozdravit, protože vy jste byl poslancem minulosti, vy znáte dobře tento parlament. Chtěl bych říci, že ostatní politické strany, které reagovaly, jsou stejné, které bránily tomu, abychom rozhodli o Evropském homologačním úřadu. Abychom eh, testovali historické konstruktéry vozidel. Eh, kolega zdůrazňoval Fiat. Chtěl bych říci, že Fiat platí daně v jeho zemi a nikoli v Itálii. Slyšeli jsme řadu krásných vyjádření. A první otázka. Pokud jde o vytvoření nezávislého homologačního úřadu, abychom zamezili jakémukoliv podezření. Proč Itálie brání Fiat a podobně a Německo Volkswagen, Francie Renault. To by umožnilo Evropě provést koordinaci u technického přijímání vozidla homologace. Abychom zabránil jakýmkoliv pochybnostem. Pokud eh, stát chce podporovat historického výrobce ve své zemi. Děkuji, pane Dante. Že by mělo být nutné vytvořit koordinační orgán, který by dohlížel na evropské úrovni, s tím naprosto souhlasíme, ale nevím, jaká by měla být jeho administrativní úloha. Je nezbytná, aby se jednalo o agenturu. Příslušná komise a příslušný výbor by o tom měl jednat v Evropském parlamentu. Já mohu vyjádřit svůj názor. Ale je zřejmé, že musíme vytvořit koordinační orgán. O, to je pozitivní výhled. Druhá otázka. Skupina Volkswagen uzavřela dohodu s americkými úřady v nedávné době. E, týká se 4,3 miliardy že došlo k oklamání stovek tisíc amerických občanů. Kladu si otázku, zda italská vláda by neměla podniknout kroky nejen proto, aby očkodnila tyto škody, ale ale také, aby uspokojila občany, kteří si zakoupili vozidlo, které neodpovídalo normám. Ano, myslím, že je legitimní a správné, aby spotřebitel, který je poškozen, takže je to zřejmé, byl očkodněn. Víte, že naše pravidla nejsou stejná jako pravidla ve Spojených státech. Tak nevím, zda bychom neměli vycházet eh, z kodexu spotřeby. Pokud jde o Itálii, tak se nepředpokládá, že by bylo možné provést kolektivní žalobu. A eh, prokuratura ve Veroně rozhodne a to bude platit pro veškerá další soudní jednání. To můžeme nabídnout občanům nyní. Děkuji, já mám ještě otázky. Máte ještě otázku, paní Evy? Tak prosím. <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní předsedající, eh, já bych se chtěla a, eh, a, eh, při této příležitosti zeptat pana a, náměstka ministra na následující. Od chvíle, kdy hlavním cílem zlepšení kvality vzduchu a, veškerá aktivita má za cíl právě a, čistší vzduch. A jeden Jedna z obav, kterou tady máme na výboru, je, jaké činnosti by bylo možné eh, eh, vykonávat teď ohledně z aktuální flotily automobilů. Protože eh, to, co se teď bude dělat, bude trvat dlouho a, a to znamená, že to znečištění ještě dlouho bude trvat. A já se teď chci zeptat na filtry. Eh, na eh, filtry z eh, pevných částic FAB. Víme, že ty částice jsou pouze vydefinované svojí velikostí. To znamená, že jsou poměrně nebezpečné z hlediska zdraví, protože se těžko monitorují. Víte, že jsou podniky, že je italský podnik, který vytvořil systém, který umožňuje eh, zabránit vytváření takových částí. A možná, že něco takového eh, by eh, pomohlo vyřešit ten problém. Vidíme, že tady italská vláda neumožňuje homologaci té technologie, protože je tady problém s firmou Firely, která vytváří, vyrábí ty filtry. Tak jestli vy si myslíte, že já odpovídám za eh, konflikt zájmu, tak mě to uráží. Vy jste říkala, že ministerstvo dopravy nehomologuje tento, eh, tento eh, podnik, protože je tady pravděpodobně konflikt zájmu. To jste říkala. Ne, já jsem nemluvila o ministerstvu, já jsem mluvila o situaci potenciálního konfliktu zájmu s podnikem, eh, který má významnou úlohu na eh, trhu, jako je Pirelli. A tady vidíme určitou eh, nechuť na straně ministerstva homologovat produkt, který prošel všem, všechny testy. Možná, že k tomu můžete něco říct, Já tím vůbec nic, pokud je o střed zájmu. Nevím, jak vypadá situaci eh, u eh, Duče a Pirelli, ale jsem přesvědčen, že tady není žádný eh, střed zájmů mezi naším ministerstvem Pirelim a Duteč. A rád bych vám řekl možná následující. Jestliže zde používáme slova, která jsou nejenom pouze osobně uražlivá, a tak mohou mít uh, Eh, právní důsledky, tak eh, já nemám co k tomu dodat, protože eh, obvinění z střetu zájmu to je opravdu vážné. Zdá se mi, že jsou některé oblasti, já opravdu, vidíte, že nemám problém, tak to vypadá v Římě, ale zdá se mi, že není možné nás tady takhle urážet a už vůbec ne eh, tady před parlamentním výborem. Já opravdu vyprošuji, eh, aby eh, paní předsedkyně tady si dala nápravu, protože já jsem tady nepřišel proto, aby mě tady někdo obvinoval ze střetu zájmu. Ani vy, ani kdokoliv jiný. Za druhé, nevím, jestli by pan inženýr Reario k tomu o něco řekl, protože on se v tom jistě podrobně vyzná. A v té homologaci, ale z toho, co víme, Eh, v současné době není eh, systém žádný takový zralý k homologaci. No jo, děkuji, pane náměstku. Ale držme se tématu eh, a tedy debaty v, spočívající v otázkách a odpovědí. Nikdo vás tady nechce napadat, ale chceme odpovědi na otázky. A to zejména tedy otázky mých kolegů a kolegyně. A slovo dostane paní Ayala Sanders. Říkáte, že je to jenom eh, krátká otázka. Prosím. Děkuji vám eh, za eh, vstřícnost, paní předsedkyně. A ještě bych to rozvedla. Na tomto výboru jsme slyšeli, že Tesla nebo že Itálie je eh, jediná země, kde se vyrábějí takovéhle věci. Takže nezdá se, nepřekvapuje nás, že uh, Nizozemci se k tomu staví trochu jinak ve Španělsku. Nám Volkswagen uh, poslal dokumentaci a dostali jsme i dopis uh, z ministerstva dopravy uh, s dopisem Volkswagenu, který byl uh, rozeslán všem, kteří měli ten, eh, eh, který vlastnili eh, auto, který, které mělo problém Volkswagenu, aby mohli vrátit to auto dostat nové. Usnadňuje ministr, italské ministerstvo také výměnu automobilů tímto způsobem zdarma. Jedna otázka. Za druhé je tady otázka toho, jaké automobily chceme do budoucna. Elektromobily eh, se odraží od dna a to se dá by i eh, eh, rychlým a snadným řešením, nevím, jak Fiat, ale snaží se také něco dělat v oblasti elektromobilů. A samozřejmě vždycky musíme mít v patrnosti, odkud to auto je a vnímat celý ten koloběh ekonomikou. Děkuji. Tak to byly dvě otázky. Pokud jde o vztah s KVA, s německým homologačním úřadem a Volkswagenem, nemůžeme se k těmto stavům vyjadřovat. Já už jsem eh, tady hovořil o tom německém homologačním úřadu dříve. Pokud jde o harmonogram hm, činnosti, který nám eh, slíbil ten německý úřad, tak bohužel eh, ten nebyl dodržen, ten harmonogram. Pokud jde o druhou otázku o elektromobily, tak před, eh, mm, nebo několik dní před svátky. se parlament eh, zabýval situací, přijímal rozpočet a zvětšili jsme investice do elektromobilů v rozpočtu. Jde e, především o zvýšení e, počtu e, stanic, které umožňují nabíjet elektromobily a potom zvýšení investic do elektrodopravy, zejména ve velkých městech, tak aby některým způsobem přišli na, přišli na elektrický pohon. Pokud jde o soukromý sektor, tak eh, budeme chtěli, eh, chtít budovat eh, nabíjecí stanice i pro soukromá vozidla, nejenom pro veřejná. Ten program byl nenápadně uveden do činnosti nebo do chodu, ale můžu říci, že tady máme program činnosti na léta 2014 až 2019. Děkuji. Dvě drobné otázečky na závěr. V návrhu zprávy naši spravodajové, spoluspravodajové došli k závěru, že některé členské státy, Francie, Itálie, Španělsko, několikrát spozdili, eh, odložili eh, přijetí eh, těchto nových metod testování v reálném provozu a používali starší metody. Takže když se opíráme o zápisy pracovní skupiny RD, LDV e a technického výboru pro motory TCMV, tak je nepochybné, nepopiratelné, že byl ten proces příliš dlouhý. Můžete nám prosím vysvětlit, proč Itálie konkrétně Eh, byla právě v této situaci mírného jaksi brždění toho procesu. Takže vy hovoříte o tom, že Itálie, že tam bylo, hovoříte o tom bodu 3.0? Beh, ciascuno quando è. No, když se vyjednává, tak samozřejmě každý využije nejlepší um, prostředky, které má k dispozici. Třeba na Vídeňském kongresu v 1815, kdybyste byli, tak, tak eh, vlastně Francie tehdy eh, z toho kongresu vyšla v, ve Eh, velmi, velmi dobře díky vyjednávání. No, je tu prostě vždycky nějaké východisko, odkud vycházíme, kam směřujeme a pozice Itálie eh, byla taková, jaká byla, ale musíme k tomu přistupovat globálně. A italští vyjednavači využili určitých Eh, vyjednávacích postupů, metod, které jsou naprosto regulární. A samozřejmě jde, jde vždy o, o konečný výsledek. Pokud jde o čas, my jsme ztratili obrovské množství času, zejména z hlediska tohoto postupu. A je škoda, že Itálie, podobně jako další země, brzdili tento postup přičemž eh, to bylo velmi naléhavé a my jsme potřebovali mnohem větší rychlost. Druhá otázka je jednoduchá. Američani provádějí pět zkoušek v, jedn, v jednom a říkají tomu test, který je nepředvídatelný, protože pro výrobce je průběh tajný a neví, která část vozidla bude předmětem zkoušky. Bas Eichhout položil tuto otázku slovenskému kolegovi dnes dopoledne. Byli byste připraveni eh, přijmout tento typ testů v Evropě? Proč ne? Ano. Dobře, výborně. Vidím, že na seznamu řečníků už není nikdo. Milí kolegové, tedy bylo to poměrně rychlé. Děkuji vám mnohokrát, pane náměstku, ministra dopravy Itálie. Připomenu, že Příští jednání našeho výboru se bude konat 24. ledna od 15 do 18.30. Pokud máte ještě otázky, které vám unikly, můžete do 19. ledna nám poslat tyto otázky e-mailem, abychom získali další podrobnosti. Další jednání výboru EMI se bude konat 24. ledna odpoledne, protože dopolední část jednání byla zrušena. Tedy slyšení zástupců společnosti Audi Opel se nemůže dostavit pro vaši informaci, ale souhlasili, že odpoví na písemné otázky. Pokud máte otázky, můžete nám je zaslat, abychom odpověděli do 18. ledna. Uvidíme se tedy 24. ledna od 15 hodin a nezapomeňte tedy, že dopolední zasedání bylo zrušeno. Děkuji vám za přítomnost. Paní předsedkyně Laské děkuje tlumočníkům a Děkuji sekretariátu za pomoc při mém prvním předsedání našemu, našeho výboru a těším se na shledanou.